2010. Teď, dámy a pánové, pojďme tedy postoupit k hlasování. Eh, <clears throat> budeme hlasovat o sedmi společných usneseních. Pan Goebbels, Goebbels požádal o slovo. Pane předsedo, já bych vás poprosila, abyste ještě chvilku počkal, protože mnozí kolegové jsou ještě ve výtazích. Někoho totiž výborně napadlo zas opravovat výtahy právě v tomto týdnu, kdy zasedáme ve Štrasburku, přestože existuje další možnost je opravit v následujících třech týdnech, kdy zde nejsme. Sí, honorevole Goebbels. Ano, pane Goebbels. Už je 12 pryč. Máme již pět minut čekání za sebou, takže bychom mohli začít s naším hlasováním. Pozměňovací návrh 2, GUE. Hlasujme. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. anebo ještě nekončím hlasování, abych i já si mohl odhlasovat. La votazione chiusa. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 3, jmenovité hlasování, zahajují hlasování. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 10. Eh, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. Odstavec 10 je schválen. Pozměňovací návrh 1, jmenovité hlasování, zahajují hlasování. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 1 je zamítnut. Dále hlasujeme o společném návrhu jmenovité hlasování. Zahajují hlasování. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. S velkou většinou je společný návrh usnesení přijat, všechny ostatní odpadají a děkuji a vyjádřuji svůj kompliment všem, kteří vypracovali následující dva návrhy usnesení o investicích do eh, technologií s nízkou eh, nízkouhlíkových eh, technologií. A sice máme usnesení tří politických frakcí. Je to pozměňující návrh 14, žádné jmenovité hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se zamítnuto pozměňující návrh 8, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut. Nyní návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní jmenovitě o pozměňovacím návrhu 10. Promiňte, pozměňovacím návrhu 4 zahajuji hlasování o návrhu 4. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je 4 je schválen. Nyní je číslo 14. Zde máme oddělené hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se přijato. Číslo 16, eh, Pozměňovací návrh je 10, jmenovité hlasování. Eh, hlasovali jste, prosím, všichni. Hlasování je ukončeno. Pozměňovací návrh 10 je zamítnut. Nyní pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 5, jmenovité hlasování. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. Pozměňující návrh 5 je zamítnut. A nyní pozměňující návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? 16 je schváleno. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 17 je schváleno. Nyní pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Proti? Drželi se? To musíme ještě ověřit. Zahajuji hlasování. Usa. L'emendamento 19 è approvato.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 Musíte zvednout ruku. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Schváleno. Poznávací návrh 3, opět jmenovité hlasování. Všichni hlasovali, končíme hlasování. Poznávací návrh 3 je schválen. Teď eh, budeme hlasovat o celém toto návrhu usnesení. Eh, zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Eh, opět velkou většinou je tento návrh schválen. Takže všechno ostatní odpadá. Chtěl bych pogratulovat všem těm, kteří pracovali na návrhu tohoto usnesení. Eh, Kvestor požádal o Ne, ne, ne, takže můžeme pokračovat. Eh, to je usnesení týkající se eh, přírodní katastrofy v autonomní oblasti Madeira a dopady bouřek Cynthia v Evropě. Teď budeme tedy posuzovat tu společné usnesení. Nejprve tedy poslanec 6, kdo je pro, 6, kdo se zdržel, kdo tak to je zamítnuto. Poslanec návrh 5, kdo je pro, zvedněte ruku, kdo je proti, zdržel se, to je schváleno. Teď pozměňovací návrh 10, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, hlasovali jste všichni. Končím hlasováním. Pozměňovací návrh 10 je zamítnut. Teď budeme hlasovat opět jednotlivě o sedmičce. Pozměňovací návrh 7. Hlasovali všichni, tak končím elektronické hlasování. Pozměňovací návrh 7 je zamítnut. Pozměňovací návrh 11 tím pádem padá. Teď pozměňovací návrh 8, opět jmenovité hlasování elektronicky. Hlasovali všichni. E, končím hlasování. Pozměňovací návrh 8 je zamítnut. Teď máme pozměňovací návrh 12, což je opět jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasováním. Pozměňovací návrh 12 je zamítnout. Teď pozměňovací návrh 13. Kdo je pro pozměňovací návrh 13? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je schváleno. Teď pozměňovací návrh 9. Kdo je pro devítku? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je schváleno. Dobrá, tak si to radši překontrolujeme. E, končím hlasováním. Je to zamítnuto, tento návrh. Omlouvám se. Omlouvám se. Ano, byla to moje chyba. Teď bych chtěl nechat hlasovat o pozměňovacím návrhu 1. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel, to je zamítnuto. Poznací návrh 2. Teď budeme mít jmenovité hlasování elektronicky. Všichni hlasovali. Končím hlasování. To je zamítnuto. Podmět návrh 3, opět elektronické jmenovité <clears throat> hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Teď končím hlasování. Ano, je konec hlasování. Tento pozměňovací návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. Teď eh, návrh eh, usnesení opět eh, jmenovité hlasování elektronicky. Zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. velkou většinou byla schválena, bylo schváleno toto usnesení. Děkuji vám všem, takže všechny ostatní návrhy padají a teď můžeme tedy postoupit eh, k vysvětlení hlasování. Dovolte, abych eh, dal slovo panu Mikuláškovi. Máte minutu. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, podle archivu státní zprávy a dostupné literatury bylo v letech 48 až 1980